řádu. Prvním tématem je Kambodža. Nejprve má slovo eh, autor stanoviska a jako první na dvě minuty paní Lochbíler.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 vlády. Čím dál častěji oficiální místa eh, prohlašují, že, že eh, kriminalizují nevládní organizace a nezávislé odbory a obvinují je z pokusu o převrat. 2. května čtyři hlavní pracovníci vážené organizace pro lidská práva a DOK byli eh, zatčeni. A také jeden člen eh, Národního volebního výboru. Eh, mírová demonstrace za jejich propuštění byla potlačena policií a došlo zase k zatýkání aktivistů. Eh, požadujeme od kambočské vlády, aby okamžitě propustila tyto lidskoprávní aktivisty a aby dbala práva na svobodu projevu a schromažďování. Tyto události je třeba vnímat v kontextu voleb v roce 2017 a 2018. Evropská unie eh, musí eh, přísně dohlížet na technickou podporu, například na registraci voličů a eh, mělo by také být možné, aby migranti měli hlasovací právo a mohli se účastnit voleb. Proto se v tomto usnesení zabýváme u také útoky na opozici a i tady požadujeme od kambočské vlády, aby e, od nich upustila, ať už jde o e, vůdce opozice e, nebo o jeho přívržence, kterým je neustále vyhrožováno a kteří jsou obětmi útoku. Děkuji. Děkuji za tato úvodní slova. Dalším autorem je pan Korál, má jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré ráno, pane komisaři. Dnes hovoříme o Kambodži. Je to třetí usnesení za necelý rok. V červenci loňského roku jsme hovořili o represích nevládních organizací a potom v listopadu jsme hovořili o tom, že tato země je rozprodávána nadnárodním koncernům a dnes musíme opakovat, že Hunsenova vláda brutálně potlačuje nejen svobodu projevu a schromažďování, ale také jakoukoliv formu obrany lidských práv. Předpokládáme-li, že Kambodža čerpá 410 milionů eur z naší rozvojové pomoci, možná bychom to měli eh, přehodnotit a eh, posílat peníze spíše nějakými demokratickými kanály, zejména vzhledem k volbám v roce 2017. Máme-li nějaké nástroje, eh, musíme je používat jinak, protože jinak za rok budeme ve stejné situaci. Děkuji paní Makovej. Rozhlížím se, ale nevidím ji v sále, proto má slovo pan Panceri na jednu minutu. Van egy újabb listám is, és ebbe a sorrendbe Weidenholz. No, tak teď jsem dostala nový seznam řečníků a slovo má pan Weidenholzer na minutu a půl. E, já se omlouvám za tento zmatek. E, je neuvěřitelné, eh, jak často se musíme zabývat události v Kambodži v souvislosti s lidskými právy. Je politování hodné, že to musíme dělat neustále znovu. Eh, Kambodža má za sebou tragickou historii. Proběhla tam genocida eh, rudých kmerů, která vešla do dějin a i na tomto pozadí je vlastně neuvěřitelné, že tato země se vyvíjela pozitivně vzrůstala eh, ekonomika, i eh, politický vývoj byl pozitivní. Eh, vyhlídky byly dobré. Tato země se mohla rozvíjet dál, kdyby nastoupila cestu právního státu a demokracie. Bohužel ale hrozí nebezpečí, že Kambodža znovu upadne do korupce a zvůle. Země prochází ústavní krizí, A e, Evropská komise podporuje e, volební komisi, nicméně, jak se volby blíží, vzrůstá nervozita, e, opozici je bráněno v práci, jsou zatýkáni odboráři a v zemi vládne klima strachu. Toto usnesení je naléhavý apel na kambočskou vládu, aby opustila tuto cestu, všechny zatčené propustila a mám velkou radost z toho, že naše ne nepodstatné prostředky, které Evropa poskytuje, eh, mohou také být použity na eh, cestu směrem k demokracii. Děkuji, pan Zdechovský je dalším řečníkem, autorem a jednu minutu. Snesení je naléhavým apelem na kambodžskou vládu opravdu změnit současnou situaci v Kambodži, protože, jak řekli moji předřečníci, situace tam se opravdu každým měsícem zhoršuje

Děkuji. Prosím, paní Verža. Děkuji vám, paní předsedající. Třetí usnesení o Kambodži za necelý rok. Tato země prochází politickou krizi od července roku 2013. Je tam velká represe, útisk také odborových organizací. Základní otázkou je otázka zabavování půdy a dalších zločinů, které se řeší před Mezinárodním trestním soudem. 800 tisíc obětí od roku 2060 tisíc dalších jenom za první pololetí 2020. 2015. Naše usnesení k tomu ale nic moc neříká a vůbec nehovoří o prvotní odpovědnosti eh, mezinárodních aktérů, eh, mezinárodních firm eh, textilních, kde podmínky práce zvláště žen a dětí jsou katastrofální. Chceme-li zlepšit situaci lidských práv v této zemi, právě na tohle bychom se měli zaměřit a měli bychom požadovat, aby oběti byly očkodněny, ale také, aby dohoda vše kromě zbraní byla revidována, tak aby Evropa a členské státy už nedovážely produkty, které přitom jsou výsledkem vykořišťování eh, a vyvlastňování Kambodžanů. Je také třeba apelovat na odpovědnost podniků. Pane komisaři, teď mluvím k vám. Je to dobré, že tady máme zástupce komise a bylo by dobré, aby nás také poslouchal. Děkuji, pane komisaři. Takže OSN teď pracuje eh, na otázce odpovědnosti podniků, chce zavést právní nástroj. Bylo by na čase, aby Evropská unie a její členské státy se také zabývaly touto otázkou otázkou a očekávám vaši odpověď. Děkuji. Děkuji. Jako poslední za autory je pan Auštrevičus. Máte jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedající, komisaři, kolegové. Před dvěma měsíci jsem se účastnil mise pod výboru pro lidská práva do Kambodži. E, bylo to alarmo, byly to alarmující zkušenosti v tom smyslu, jak tam degraduje politická realita. E, zrovna nedávno Sam Renzi, šéf hlavní opoziční strany, který chtěl zavést skutečnou kulturu dialogu, byl zatčen. Stejně jako celá řada dalších politických lidskoprávních aktivistů, kteří jsou neustále odsuzováni za legitimní a mírumilovné uplatňování svého práva na vyjádření se. Apeluji na kambočské úřady, aby zrušili tyto zatykače a aby zrušili veškerá obvinění Sam Renziho a všech dalších opozičních lidskoprávních aktivistů. Žádám, aby, byl okamžitě zajištěn, aby bylo okamžitě zajištěno právo na vyjadřování se a všechny demokratické svobody pro Kambodžany. Potřebujeme se v této věci i nadále silně angažovat. Děkuji.

Děkuji. Pan Panzeri má slovo na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už bylo řečeno, lidskoprávní aktivisté, včetně zaměstnance OSN, byli v Kambodži obviněni z korupce a hrozí jim léta vězení, pět let konkrétně. Jde o značné zhoršení situace eh, občanské společnosti a všech, kdo bojují za lidská práva v této zemi. Konečným cílem vlády je rozdrtit disent před blížícími se volbami. Trestní a soudní systém je státem zneužíván jako prostředek zastrašování a kriminalizace občanské společnosti a obránců lidských práv. A naše role je jediná a jednoduchá. A to bych chtěl, to bych chtěl zdůraznit komisi. Musíme změnit náš vztah ke Kambodži a podmínit ho eh, určitými požadavky. A sice, aby lidská práva byla hájena. Děkuji, pan Nárt má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Řekněme eh, to, jak to ve skutečnosti je. V Kambodži vládne skorumpovaná oligarchie, kryptokracie, která vládne od dob, kdy bývalý rudý kmer Sun Heng si udrž, eh, udržuje moc nejprve Eh, tedy nepřímo a potom prostřednictvím vlastní diktatury. To jsou prostě gangstři, je to třeba říci otevřeně. Dochází k systematickému porušování lidských práv, to je dobře známo. Eh, se sexuálního ráje se to dnes stává sexuálním peklem doslova, kde holčičky jsou prodávány za jakoukoliv cenu jakémukoliv člověku, který má dostatek dolarů a vláda proti tomu nic neřekne, protože je součástí toho systému. Nemůžeme nadále poskytovat pomoc této vládě uchovávat současnou situaci v Kambodži a je zcela nezbytné pomoc EU navázat na radikální zlepšení situace lidských práv v této zemi. Děkuji a nezařazený poslanec Sinadinos. Paní předsedkyně, já nerozumím kambočskému jazyku, nicméně vím, že tam panuje značně pokrytecká situace ohledně demokracie a lidských práv. Ta, tato zpráva jasně poukazuje na nedostatek demokracie, útlaky politické, persekuce, pohrdání lidskými právy. To všechno je pokrytecké a populistické, protože nejen v Kambodži jsou političtí vězňové, ale i v Řecku. Zástupci opozice jsou v údajně právním státu v Evropě zatýkání, to tež se děje v Itálii s Ligou Nord, s Jobikem a tak dále. Zkrátka tady není možnost vyslovit odlišný názor. Ehm, myslím si, že i chování komise bychom mohli stavět na pranýř. Já bych prosil, o, já jsem prosil o to, abych s vámi mohl pohovořit o situaci lidských práv. Nedostal jsem od vás vůbec odpověď, ani zamítavou. Ehm, za pět měsíců si předseda komise nenašel 20 minut. Není to, demokra- není to nedemokratické, směšné a e, pokrytecké. E, je zapotřebí si ujasnit, co tyto pojmy vlastně znamenají a jak je lépe definovat. A nyní jednotliví řečníci. Pan Hetman, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. E, politická situace v Kambodži je velice složitá. Vyžaduje si drastickou reakci mezinárodní komunity. Zatýkání aktivistů, zástupců nevládních organizací je něco, co je potřeba odsoudit. Je potřeba, abychom takovýmto útokům zabraňovali. Rád bych upozornil na to, že Kambodža je velice v po, pozadu v indexu zemí s právním státem je v podstatě až na samém dně tohoto hodnocení. Ani Kambodžané už nevěří svým soudům a justici. Evropská unie je největším dárcem pomoci. A je potřeba říci kambočským orgánům jasně, že pokud nebudou nic měnit, pokud nebu- nepovedou konstruktivní dialog s opozicí, zkrátka a dobře se pak v oblasti pomoci my zachováme odpovídajícím způsobem. Děkuji. Pan eh, David Martin by byl další, kdyby tu byl. Ale není. Takže slovo má paní Charanzová. Máte jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát. Premiér Huncen už je teď u moci 30 let. A za těch 30 let eh, se sice Kambodža vzdálila vraždění, ovšem eh, cesta k plné demokracii bude ještě dlouhá. Zaznamenali jsme určité pozitivní kroky, které vedly k, například eh, k zahajování různých evropských misí v Kambodži, včetně například mise z České republiky, ale premiér Hun Sen musí pochopit, že eh, nejlepší důkaz o tom, že Kambodža je dnes moderní stát, by bylo skutečně akceptovat svobodné a spravedlivé volby a umožnit vznik skutečně nezávislého tisku a uplatňování svobody projevu. Je potřeba, aby vláda sloužila svým občanům, včetně těm, kteří tu vládu nepodporují. Represe ze strany vlády a útoky na opozici nejsou v zájmu strategických cílů Kambodži ani jejich obyvatel. Bývalý kambodžský král v exilu v Číně údajně řekl, že se vzdal trůnu, aby ukázal lidem, že neexistuje nic jako bohem dané právo, že nikdo nesestoupil z nebes, aby vládl lidem. A já si myslím, že toto sdělení by stejně mělo platit pro současného premiéra. Děkuji. Děkuji vám. Tím jsme ukončili seznam řečníků a teď procedura Catch the Eye. Bohužel nemohu dát slovo všem. Ti, kteří již hovořili, slovo tím pádem nedostanou. Pan Kukan jako první. Děkuji vám, paní předsedající. Kambodža je země, která se poměrně nedávno začala transformovat vůči zbytku světa. Pakliže má kambočská vláda ambici dokončit transformaci země a zlepšit hospodářsko-sociální situaci svých občanů, musí především vytvořit otevřenou společnost, která bude respektovat základní občanská práva a svobody. V takovém případě není možné tolerovat persekuce aktivistů, fyzické útoky, kriminalizaci politických oponentů, jaké vidíme v poslední době. Tento parlament by měl vyslat jasný signál a měl by podpořit aktivisty a občanskou společnost v Kambodži. Tato země má potenciál dynamicky se rozvíjet a vyrovnat se s odkazem minulosti. Ovšem jedním z předpokladů proto bude, že její občané nebudou do nekonečna traumatizováni vlastní vládou. Děkuji vám. Děkuji. Pan Arnott má slovo, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Obchod je jednou, jedním ze způsobů, jak pomáhat rozvojovým zemím. Pokud se to dělá řádně, citlivě a spravedlivě, může obchod rozvíjet hospodářství dané země, vytvářet pracovní místa, rozvíjet vývoz a tak dále, aby daný národ mohl dovážet věci, které si sám nedokáže vyrobit. Ale pokud se obchod provádí špatně, a to se obávám, že je případ Kambodži, stává se z obchodu pouze cynické vykořišťování přírodních zdrojů dané země, a zejména v této situaci, kdy eh, máme vážné obavy o nelegální zábory půdy, ke kterým v posledních letech dochází a dokonce se zrychlují. No a pak tady je porušování lidských práv, političtí vězni, nedostatek demokracie a zneužívání státní moci. K tomu bych eh, rád zkrátka řekl, že co se týká rozvojové pomoci, tak v takových situacích je naprosto zásadní, abychom byli skutečně na výsost opatrní v tom, aby eh, naše rozvojová pomoc nesloužila pouze jako berlička pro kambočskou vládu. Děkuji, pan Polčák má slovo. Děkuji, paní slova. Ehm, nestává se mi příliš často že bych souhlasil prakticky se všemi svými předřečníky proto tady tuto debatu už bych dále nerozmělňoval. já souhlasím a odsuzuji eh, porušování lidských práv v kambodži nicméně mám za to že eh,

Eh, Děkuji a tím jsme ukončili proceduru Catch the Eye. Na závěr má slovo pan komisař Stylianides. Prosím. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, bylo, v listopadu jsme eh, měli obdobnou rozpravu na téma politické situace v Kambodži. A teď znovu, eh, jak už tady popsali předřečníci, eh, dochází k útisku opozice, což působí velkými vážné znepokojení. Konkrétně jsme zaznamenali pokračující eh, kampaň šikanování eh, opozičního vůdce Kema Soky bez ohledu na jeho poslaneckou imunitu. To pak vedlo také k zatčení čtyř Eh, představitelů a jednoho bývalého představitele nevládní organizace ad hoc. Tyto sankce jsou zvláště znepokojivé v souvislosti s přípravou um, komunálních voleb v roce 2017 a parlamentních voleb v roce 2018 eh, dochází k dalším restrikcím vůči občanské společnosti. EU nemlčela během eh, tohoto napjatého období. Návštěva eh, delegace v Dubnu byla velice dobře načasovaná o dva týdny později na začátku května Společný výbor EU Kambodža se sešel v Phnom Penhu. To je výroční třídenní akce, která zahrnuje setkání ohledně spolupráce obchodu, zprávy a lidských práv. Evropská unie také vedla bilaterální jednání s ministrem vnitra, s ministrem zahraničí, s organizacemi občanské společnosti a samozřejmě i s opozicí. Během všech těchto schůzek Evropská unie velice jasně dala najevo své vážné obavy ze, zatči, ze zatýkání a útisku občanské společnosti a opozice výslovně vyzvala k propuštění eh, představitelů nevládní organizace. Tato výzva je obsažena i ve společném prohlášení, které bylo vydáno eh, po zasedání společného výboru, respektive smíšeného výboru, eh, velvyslanec EU neustále se snaží vlastně o to, o to jejich propuštění v Bruselu i v Kambodži, kde byl povolán, vlastně v Bruselu byl povolán kambočský velvyslanec a e, nedávno tedy delegace v Pontenu vydala prohlášení, kde vyzývá k zastavení soudního pronásledování opozice a k navázání konstruktivního dialogu s opozicí. Zdůraznili, že toto je podmínka legitimity nadcházejících voleb. jsme hluboce přesvědčeni, že kambočská vláda má povinnost vytvářet a udržovat prostředí, v němž všechny politické strany mohou působit bez strachu z násilí nebo pronásledování. Musí vytvořit prostředí, v němž přesvědčivá a upřímná politická diskuse bude možná a kde bude zákon nestraně eh, uplatňován. Dále Evropská unie eh, vyčlenila 10 milionů na podporu volební reformy a úzce eh, spolupracuje s dvojstranným národním výborem na přípravě pomoci s přípravou nadcházejících voleb. Je skutečně třeba, abychom podpořili volební reformu, která bude obsahovat záruky řádné, řádných demokratických voleb a volební soutěže. Eh, do voleb ještě zbývá určitý čas. Červen 2017 jsou komunální, červenec 2018 parlamentní. My tedy sledujeme a hodnotíme situaci a to pravidelně. Samozřejmě Eh, řádně eh, přihlédneme eh, k tomu, jak bude probíhat příprava voleb a volby samotné a EU i nadále bude podporovat reformy v Kambodži a bude podporovat dodržování lidských práv a základních svobod. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane komisaři. Obdržel jsem